A nyní podle programu máme prohlášení místo předsedkyně eh, Komise Vysoké představitelky Unie pro eh, zahraniční záležitosti a bezpečnostní politiku o, u, eh, o používání bezpilotních letounů. A zde opět dám slovo panu ministrovi Korkolasovi, který pohovoří za paní místo předsedkyně Eštonovou. Prosím, máte slovo. Vážení poslanci, Ehm, bezpilotní letouny ehm, RPS, to je výraz, který používáme pro tyto letouny, jsou vysoce aktuální téma nejenom vůli závěrům Evropské rady ehm, z 19. prosince minulého roku, ale jakákoliv diskuze, která se vede o bezpilotních letounech, musí být zasazena do širšího kontextu. Technologie LPA eh, se vyvíjí, eh, budou vyvíjet dále. Jejich aplikace se budou posilovat. Jsou vytrvalejší a jsou obecně velice eh, různorodé ve své aplikaci než letouny s obsazené piloty. Diskuze o různé rozmanitosti e, těchto e, užití už se vede po nějakou dobu, e, včetně diskuzí v Evropském parlamentu. RPA, RPA mají nejenom ofenzivní roli, je tady celé široké spektrum jejich možností, mohou také přispívat k různým aspektům vojenského a civilních operací. Ve vojenské sféře eh, jsou tu některé letouny, které jsou eh, konstruovány k tomu, aby eh, prováděly mise, ale je tady ještě širší spektrum, jsou používány k tomu, aby podpořili plánování, provádění a vyhodnocení různých operací a lepší kontrola, identifikování hrozeb včas a konečně e, ušetření lidských životů. E, kontrola rovněž e, znamená dohled, jsou tady třeba požáry lesní a nebo ostatní. E, navíc jsou to společ, soukromé společnosti, které pou, zvažují použití bezpilotních letounů jako část svých e, služeb. Jak se technologie vyvíjí, e, tak se vyvíjí také široké spektrum uživatelů, kteří mluví o těchto technologiích, ale ty, které se vyvíjejí tak rychle. Evropská unie jako globální ekonomický eh, aktér a mm, s 500 miliony lidmi, 20% eh, eh, HDP vytváří, má zájem na tom, aby si razila vlastní cestu ve vztahu k tomuto novému produktu a nové technologii. A navíc Evropská unie stále více je vyzývána, aby hrála vůči roli v takovýchto krizových situacích a operacích i s situacemi, které mají vojenské politickou dimenzi. Mm, Antipirátské operace v, například některé jsou velmi dobrým příkladem e, závěry Evropské rady, které se vztahují k bezpilotním letounům. E, e, tady se hovoří také o nutnosti zlepšit kapacitu EU, působit na různých misích a to eh, v, na, v, na, v rámci následné strategie eh, eh, námořní. Musíme se rozhodnout, jestli se budeme spolehat na ostatní, mm, a nebo jestli budeme, a budeme využívat jejich produkty a technologie, a nebo jestli si mm, učiníme jasnou politickou volbu naší vlastní technologie. To to mm, by to znamená také bezpečnostní aspekty a konec konců i značně to může posílit evropský obraný průmysl. Otázky, které se vztahují k RPA, eh, jsou, hrají roli v Evropské unie. Eh, v prosinci minulého rodu, eh, roku Rada řekla, že to je příležitost pro některé členské státy, aby se podívali na to, jaké možnosti tady RPA mají, a to pod záštitou mm, Evropské obrané agentury. A toto v časovém období 2020 až 2025. E, také e, jde o harmonizaci mezi civilním a vojenským užitím, například letecká doprava e, jiné. Evropská unie potřebuje politiku letecké bezpečnosti, Ehm, která bude eh, začlenovat ehm, produkty RPA jako eh, technologii, která stále více nabývá na významu. Využívání bezpilotních letounů sebou přineslo určité eh, otázky. Je to o dodržování lidských práv, ehm, národních práv, jejich využití Eh, při boji proti terorismu. To už bylo mnohokrát nadneseno zvláštním zpravodajem s, s znalcem, jde tady o ochranu základních svobod a lidských práv. Naše pozice je zcela jasná. Musíme zajistit eh, to, aby jakékoliv využití bylo eh, v souladu s jak evropskými, tak mezinárodním právem. Nejde jen o technologii, ale o její využití. To je klíč diskutujeme tady o tomto tématu dnes, e, zatímco USA jsou vůči silou ve výrobě a používání RPA a mnoho dalších zemí, včetně Izraele, Číny, Ruska, Iránu a ostatních, e, vyvíjejí své vlastní e, národní kapacity Rada z prosince eh, mluvila o mm, prošetření této technologie, která se dále vyvíjí. Začínáme s tímto šetřením toho, jak bychom mohli uspokojit priority Evropské unie, jak bychom řádně mohli hrát naše roli na světě s tím, že uspokojíme naše vlastní trhy, eh, naše vlastní požadavky a posílíme naši průmyslovou základnu. Odpověď naší politiky k různým aspektům e, užívání RPA se bude dále vyvíjet. Víme, že tento technologický vývoj půjde dál. Víme, že jsou před námi výzvy a e, tyto musíme zvážit. Takže se budu těšit na další diskuzi a vaše názory. Děkuji. Děkuji. A nyní mají slovo řečníci za politické skupiny, za EPP. Má slovo pan Gáler dvě minuty. Já, vielen Dank. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já bych vám, pane předsedo rady, chtěl poděkovat za vyjádření, které jste právě předložil. Sdílím eh, obsah tohoto sdělení. Děkuji vám na to, že jste hned z počátku řekl, že tato technologie je eh, velmi široce použitelná v civilní oblasti, ale také ve vojenské oblasti. My jako frakce EPP bychom rádi měli takové usnesení, které zdůrazní široké spektrum použitelnosti, což jsme však nedokázali prosadit. Přesto však eh, ve smyslu kompromisu jsme se dopracovali společného usnesení. Jak již jsem také řekl ve své zprávě o evropské zbrojním průmyslu, jde o to, aby e, společné používání e, těchto technologií bylo podpořeno. Přitom žádám také e, používání těchto bezpilotních letounů. Generál Drozie, předseda Eh, vojenského výboru EU eh, zdůraznil význam bezpilotních letounů a já se k tomu připojuji. Eh, není vhodné zříct se takovéto technologie, když je život našich vojáků ohrožen. Je možné zajistit však také státoprávní zajištění použití těchto letounů. S ohledem na Evropské unii a všech 8 28 států nevidíme žádné nebezpečí, že by eh, se prosadilo zneužívání těchto letounů. Eh, tímto usnesením však také jasně říkáme, že jsme proti eh, plně automatizovaným letounům. Vždy je nutné přenechat lidem a nikoliv algoritmu, zda je možné zabraně používat legitimně. V tomto smyslu jsme si zajedno v této otázce. Děkuji vám. Grazie. Děkuji za SAD. Nyní paní Gomeš, minutu a půl. Děkuji. Exponenciální nárůst používání bezpilotních letounů, zejména pro vraždění civilistů, tak jak to páchá, páchají Spojené státy, probíhá mimo Eh, zákon a porušuje se tím mezinárodní právo. Tento eh, typ technologie, eh, který je přesnější než jiné typy zbraní, by mohl zajišťovat lépe dodržování pravidel, protože lze jim předcházet Eh, zbytečným zraněním, ale pokud se používá v oblastech s nevyhlášenou, eh, s nevyhlášenou válkou, tak je to proti mezinárodní legislativě. A proto v době, kdy členské státy Evropské unie vytvářejí takovouto technologii, je nezbytné, aby byla doprovozena eh, jednoznačnou legislativou ohledně používání bezpilotních letounů. A také je třeba, aby byly jasně stanovené eh, povinnosti a sankce v mezinárodním eh, právu. Mezinárodní humanitární právo, které upravuje konflikty, je podstatné. Eh, týká se používání tedy práva na život a mělo by zakázat použití bezpilotních letonů. Eh, cokoliv jiného je eh, poprava bez eh, soudu. A každopádně může to být také porušení ehm, teritoriální svrchovanosti eh, dané země. Eh, na dálku eh, provozovaná technologie potřebuje jasný právní kontext. Je jasné, že Evropská unie by měla prosazovat, prosazovat používání nebo úpravu používání této technologie v mezinárodních smlouvách, například ve smlouvě o nešíření zbraní. Těšíme se na legislativu a očekáváme, že se tohleto také bude používat v Evropě. Děkuji, paní baronka Latford, dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. E, používání ozbrojených bezpilotních letounů má několik k alarmujících efektů a toto usnesení se jich týká. Za prvé, e, není tady dostatečná jasnost ohledně toho, jestli se to používá v souladu s mezinárodním právem. Jak říkala paní Gomeš, oni jsou e, zakázány pro mimosoudní zabíjení mimo konfliktní zóny. To je obecně nelegální podle mezinárodního práva lidských práv. A dokonce i v eh, konfliktu eh, občané nesmí být, eh, civilisté nesmí být podle válečného práva tedy cílem jsem ráda, že Obama administrativa omezila možnost používání bezpilotních letounů mimo válečné zóny, ale je to pořád dostatečně jasné. A to je součást celého problému. Nedostatečná transparentnost a odpovědnost a demokratický dohled. CIA ani nepotvrzuje, ani nevyvrací svůj bezpilotní program, ale zvláštní zpravodaj Ben Emerson o OSN řekl ve své zprávě minulý rok, že je špatný nápad dát válečnou kampaň, která potřebuje transparentnost do rukou tajné službě. Potom je tady otázka Prahu pro nadálku ovládané vraždění. Za čtvrté, mohlo by to být vlastně naprosto k dispozici každému. Ne, třeba Al-Qaida by mohla podle toho zabíjet. Takže je třeba narýsovat teď nepřekročitelné hranice. Potřebujeme politiku Evropské unie i členských států, která bude proti úderům bezpilotními letouny bez mezinárodních pravidel. Pokud to neuděláme, tak tady bude další skandál nelegálnosti, eh, nemorálnosti a stejně jako to eh, mu bylo u eh, mučení a mizení lidí. Evropské eh, mlčení vede k tichému tolerování tohoto. Neopakujme tuto chybu. Děkuji a teď pan Lochbiller za zelené. Děkuji vám, paní předsedající, a děkuji také za prohlášení komise a rady. Je nejvyšší čas, aby se Evropská unie začala zabývat nasazováním ozbrojených dronů je v e, skutečnosti, že koncem loňského roku e, Spojené státy e, založily klub zemí, které budou vyvíjet drony a Evropská unie s tím souhlasí a to vítá. My se totiž musíme zabývat také praxi ve Spojených státech. Za prezidentování prezidenta Obamy množství útoků pomocí dronů výrazně narostlo. Je to z, využíváno k tomu, aby se eh, zdůvodňovaly eh, zdůvodňovali eh, jejich nasazení v místech, v zemích, vůči nímž není vylášena válka. Spojené státy mm, takto vedou celosvětovou válku proti terorismu a útoky pomocí dronu jsou to součástí. Já si myslím, že tato definice je pochybná a každopádně eh, tyto útoky pomocí dronu vedou k porušování lidských práv. V naší rezoluci jde o právní rámec využívání obzbrojených dronů. My žádáme, aby se nepoužívaly drony ze strany členských zemí EU eh, pro jiné účely, pro účely, které, které nejsou nařízené právně nebo soudně. Je důležité, aby drony byly postiženy eh, všemi relevantními režimy obchodování se zbraněmi a využívání zbraní. A samozřejmě žádáme také to, aby byly zřízeny výzkumné instituce, Eh, které se budou zabývat touto technologií. Děkuji. Děkuji vám a nyní eh, za QE eh, paní Luizu. Já bych chtěla na úvod říci, že Většina parlamentu se zhoduje na tom, že mimo soudní používání dronů k zabíjení lidí je třeba zakázat. Toto je třeba eh, zapracovat do všech mezinárodních režimů kontroly zbrojní systémů. Je dobře to tak udělat, poněvadž eh, de facto dnes eh, toto zabíjení lze odsuzovat pouze, pouze podle morálních zásad. Nicméně myslím, že je třeba drony eh, jako takové zakázat, eh, poněvadž nezabrání ani terorismu, eh, ani útokům, ale de facto šíří válku po celém světě. Jejich obětmi jsou civilisté, což jsou oběti vedlejší. Eh, lidé jsou v traumatu, nemohou posílat nebo mají strach posílat lidi, děti do školy, eh, schromažďovat se na svatbách a podobně. Terorismus nelze potlačovat prostřednictvím teroru a je třeba proti němu nasazovat eh, prostředky právního státu. Drony naopak právní stát podkopávají ale skutečností je také to, že drony, to je obchod s municí, eh, který je navíc financován také pomocí peněz Evropské unie a to není slučitelné eh, s tímto společenstvím hodnot. Já jsem pro úplný zákaz dronů, ačkoliv vím, že dnes to ještě není prosaditelné. Doufám, že se to podaří v blízké budoucnosti. Děkujeme. A dalším řečníkem je pan Sarchoterho. Máte jednu minutu. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážená paní předsedající, využití používání bezpilotních letounů se neustále eh, zvyšuje s postupujícími novými technologiemi. Mnoho armád je využívá k různým činnostem, vyvolává to mnoho obav, mnoho otázek, etických otázek, právních otázek, které jsou spojeny s používáním dronů. Ovšem, problémy bezpilotní letounů nejsou ani nové, ani revoluční, protože je to v podstatě pouze jeden typ zbraně a je obtížné si říci, jak na morální úrovni bychom mohli udělat rozdíl mezi eh, těmito zbraněmi a pilotními eh, letouny, když je rozhodnutí na člověku. Ilegální válka je ilegální válka bez ohledu na to, jaké prostředky využíváme, zásady a hodnoty, na, kterých, na základě kterých eh, přistupujeme k rozhodnutí použití zbraní. To je zásadní. Hlavním hlavní problém ovšem není v tom, jaký typ zbraní to je. Děkujeme. Pan Paní předsedající, já jsem velice rád, že tuto debatu dnes vedeme. Ona je nezbytná, protože možnosti, které mají k dispozici tajné služby eh, a jejich prostor pro používání eh, těchto eh, prostředků se rozrůstají tu v Kijevě proti ostřelovači, tu ve Venezuele, tu v Damašku. To všechno jsou příležitosti. A přitom narůstá počet eh, civilních obětí, což se cynicky označuje jako vedlejší škody. Ne všechno, co je možné technicky dělat, se také má dělat. Eh, to platí také pro dronu. Drony se používají k tomu, aby se de facto prováděly rozsudky smrti nad lidmi, kteří nebyli soudně odsouzeni. Pouze je to rozhodnutí tajných služeb. A my víme, že toto je skutečně pouze nástroj mocenské politiky. A jestliže Evropská unie se k tomu nebude schopna jasně vyjádřit, pak skutečně eh, vůbec nemáme eh, morální právo cokoliv komukoliv na této země kouli říkat. Děkuji, pan Lizek, na minutu a půl. Děkuji, paní předsedající, pane ministře, kolegové, kolegyně. V Polsku se říká, že eh, vysla, eh, ne, ne, vysla prostě puteče svým eh, směrem, ať se děje cokoliv. No, nyní víme, že drony se používají zcela všeobecně, užívají víc než 80 zemí a většina z nich nikoli pro cíle vojenské, ale spíše eh, pro účely vojenské. Drony pomáhají chránit hranice, pomáhají zachraňovat eh, v akcích na moři a můžeme si představit ještě řadu dalších eh, způsobu použití těchto bezpilotních letounů, které se budou dále rozšiřovat. Eh, pouze čtvrtina těch eh, zemí je používá pro vojenské účely a praxe jsou to hlavně tři Spojené státy, Izrael a Velká Británie. Tento aspekt užívání dronů, a tady jsme i jako eh, politická skupina zajedno, je třeba zregulovat v rámci mezinárodního práva. Dnes tato regulace neexistuje a situace se musí změnit co nejrychleji. <clears throat> Nicméně, co se co se týče argumentu, že tedy při ataka, atacích dronů hynou civilní obyvatele, tak to je samozřejmě pravda a e, je třeba to odsoudit. Nicméně e, za použití e, konvenčních vraní v průběhu 20. století rovněž zahynuly miliony civilistů. Děkujeme dalším řečníkem je paní Kopa, 1,5 minuty. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Úřadující předsedo rady, žijeme v čase, kdy drony budou součástí, přirozenou součástí vojenské infrastruktury každé země a právě proto by EU měla mít společnou politiku v této oblasti pro používání dronů. Ano, jsou to nástroje, které používáme jednak v mírových podmínkách, ale Samozřejmě, že jsou to letouny, které mají mnohačetné využití na různé jiné účely, například kontrolu hranic, mapování, zemědělství, boj proti požárům lesním a tak dále. V posledním desetiletí jsme bohužel viděli využívání těchto letounů například pro cílené zabíjení na územích třetích zemí. Tyto operace eh, probíhají většinou jako utajené informace, především Spojenými státy a není to v rámci mezinárodního práva. V této oblasti právě proto je důležité hovořit otevřeně o této problematice, tak aby nedošlo k opakování humanitárních tragédií, ke kterým došlo v minulosti například v Jemenu nebo Pakistánu. Evropská unie musí velice jasně se postavit proti takové praxi, musí žádat větší transparentnost při využívání těchto bezpilotních letounů ve třetích zemích a musí mít společné stanovisko při používání těchto letounů. Nesmíme zapomínat na lidská práva, mezinárodní práva, která musí být respektována. Vojenské využití bezpilotních letounů nepředstavuje nějaký nový problém. S ohledem na humanitární mezinárodní právo nejdůležitějším problémem otázkou je řádné používání těchto letounů. Děkujeme. Paní Kronberg, jedna minuta. Thank you, Děkuji, vážená paní předsedající. Trh pro tyto letouny rostl velice rychle a neregulovaným způsobem. Miliony se využívaly v této oblasti. Vidíme, že členské státy a komise uvažují ještě o dalších finančních prostředcích, které bychom se měli použít předtím, než využijeme tyto prostředky. Žádám, aby byl vytvořen právní rámec, který by reguloval používání těchto letounů. Potřebujeme odpovědnost a demokratickou kontrolu členských států nad jejich národními programy u těchto letounů, potřebujeme transparentnost a odpovědnost evropských institucí zároveň. Nemůžeme si dovolit eh, eh, jakési eh, další zbrojní v této oblasti. A zároveň musí být podrobeny relevantní mezinárodní kontrole a zastavit výzkum v této oblasti plně automatizovaných letounů, které zabíjejí bez lidského zásahu. Grazie, onorevole Angura. Děkuji. A teď pan Angurakis minutu. Vážená paní předsedající, to, že tady projednáváme použití ozbrojených bezpilotních letounů, místo toho, abychom se snažili o jejich úplný zákaz, znovu ukazuje reakcionářskou povahu Evropské unie. Zdá se, že tisíce nevinných, kteří již zhynuli eh, s těmito zbraněmi, Eh, například eh, při nelegálních letech eh, podél pobřeží Sicílie nestačí. Tyto vražedné systémy eh, jsou součástí eh, rozhodnutí Evropského summitu z prosince 2013, který podporuje eh, militarizaci a imperialistickou agresi vůči lidu. Je to také na odporu výrobu, výroby těchto zbraňových systémů francouzskými, německými, španělskými a dalšími konsorcii. Oni tohle chtějí používat proti svému lidu. Miliony eh, lidí, eh, miliony eh, eur jsou vytrženy z kapes lidí a jsou nalívány do kapes ozbrojeného obraného průmyslu. A zároveň se také ničí řecký průmysl v obraný, protože to není v souladu se zájmy monopolů. Šíří se... Řečník byl přerušen. Děkuji, eh, pan eh, Breda, eh, minuta 30. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Milí kolegové, ano, bezpilotní letouny to je součást stávajících vojenských systémů a právě proto nemůžeme předtím zavírat oči. Rád bych vám řekl popsal takovou situaci. My jsme navštívili s naším podvýborem pro lidská práva Jemen před dvěma lety. A tam jsme právě hovořili o této problematice, o využívání dronů. Velice zajímavé to bylo skutečně. Byly tam různé postoje členů naší výpravy a stejně na druhé straně místní orgány, místní představitelé rovněž přišli s různými názory a různými stanovisky. Zástupci mezinárodního společenství rovněž nepřišli se stejným postojem. To znamená, že zde neexistuje mezinárodní konsensus k této problematice. Z evropského hlediska my víme, že masivní používání bezpilotních letounů mimo válečné zóny by mohlo být považováno za nekompatibilní s dodržováním lidských práv a zároveň na základě průzkumu víme, že evropští občané jsou proti využívání těchto bezpilotních letounů mimo válečné zóny a právě proto si myslím, že bychom měli mít určitá konkrétní pravidla, pokud jde o používání těchto letounů mimo válečné zóny. Měli bychom mít skutečné a pořádné definice v tomto ohledu, pokud jde o legitimní cíle a zároveň požadovat úplnou transparentnost a politickou odpovědnost při využívání bezpilotních letounů. Zároveň je zásadní spolupráce se Spojenými státy v tomto ohledu. Děkuji. Děkuji, pan Howitt, minutu. Děkuji, paní předsedající. Před třemi měsíci v tomto Evropském parlamentu uh, eh, Alelu Zavsaj dostal uh, Sacharovou cenu za lidská práva. Oběť eh, Talibánu asi eh, nikdo nebude tvrdit, eh, že eh, se jí líbí eh, terorismus. Nebo eh, McChrystal, eh, bývalý šéf eh, ISEFu v Afghánistánu. Oni říkají, že údery eh, bezpilotními letouny mimo konfliktní zóny eh, podporují terorismus, eh, neomezují ho. Eh, Řeknu to jasně. Eh, bezpilotní letouny mohou šetřit životy, mohou být prostředkem obrany, můžeme eh, eh, dále financovat výzkum, který zlepší jejich přesnost. Nebudu antiamerikanistou, ale spochybním, jestli americká praxe takzvané, takzvaných dvojitých úderů a značkových úderů vlastně podporuje, nebo je podle práva. Moje země toto podporuje, ale 18 evropských zemí má um, bezpilotní letouny a je eh, důležité, aby tento parlament řekl, že je třeba je používat splně eh, v souladu s mezinárodním eh, právem a je třeba vyjádřit skepsi k plně automatizovaným zbraním bez, lidské, bez potřeby lidského zásahu. Je třeba vést mezinárodní debatu o pravidlech pro její použití. Děkuji. A nyní eh, pan Pasku minutu. Eh, eh, Rada EU eh, v prosinci 2013 se rozhodla ehm, rozvíjet tuto strategii nebo tyto produkty v letech 2020 až 2025. Tento produkt byl nejdříve použit pro ehm, vojenské použití a teď je to najednou zboží dvojího užití, také tedy pro civilní použití. Vzhledem k negativní publicitě ehm, jejich použití k, protilidským cílům tak teď je odpor uh, obecně eh, proti jejich používání, což je pochopitelné až do určité míry, říkám do určité míry, protože nemůžeme námořním úřadům například uh, zakazovat uh, velice uh, efektivní uh, způsob, jak zjišťovat Eh, například eh, při valící se eh, vodu a zabránit tak katastrofě. Zejména tak by se to mohlo používat ve zvláštních operací. Zvláštní operace nelze provádět bez letecké podpory a zpravodajských poznatků ze strany těchto uh, Eh, bezpilotních letounů. Jakmile je džin z láhve, tak eh, už jej nemůžeme vrátit zpátky, ale eh, můžeme jeho působení omezit. Děkuji, pan Arlaky, minutu. Děkuji, paní předsedající. Tento parlament přijímá velice důležité stanovisko k použití ozbrojených bezpilotních letounů Usnesení odsouhlasené je prvním krokem k úplnému zákazu používání této strašlivé zbraně. Eh, je tady, eh, pokud existuje jeden eh, důvod pro běžné zakázání použití těchto bezpilotních letounů, tak je to, že to je nová zbraň. My jsme dostali eh, Nobelovou zbraň právě proto, že eh, cenu, že jsme eh, chtěli zabránit vývoji nových zbraní a nefinancovat je. Takže opravdu mě překvapují ta omezení některých kolegů k této věci. Mezinárodní právo zabíjí své volné, zakazuje své volné zabíjení. A tady už bychom měli zaujmout jasné stanovisko proti této nové zbrani. A já doufám, že eh, naše usnesení bude prvním krokem k úplnému zákazu této zbraně. Děkuji. A, a, eh, a nyní a, eh, nezapsaní řečníci, slovo má pan Paška. Děkuji, vážená paní předsedající, vážený a, pane zastupče rady. Bezpilotní letouny jsou moderní technologie, která se vyvíjí prakticky ve všech vyspělých zemích světa. Je to technologie, která je použitelná v civilním prostoru, lze ji využít například při monitorování dopravy, při hm, zásazí při mimořádných událostech, při původních požárech a je to také technologie využitelná v meteorologii. Evropská unie nemá společnou armádu, nemá společnou výzbroj, takže nemůžeme ovlivňovat jednotlivé členské státy, které samostatně eh, formují svoji bezpečnostní politiku a také koncepci své obrany. Ale kdybychom chtěli být aktivní a činorodí v této oblasti, tak bychom měli usilovat o mezinárodní eh, konvenci, která by stanovala podmínky pro eh, použití bezpilotních letadel ve vojenských konfliktech. A myslím, že to je jediná cesta, kterou můžeme zvolit. Děkuji. Děkuji a nyní paní Morvaj. Köszönöm szépen, noha szokás szerint eh, maruk. Děkuji vám. Samozřejmě je nás tady příliš málo, ze 700 členů, a to je stále běžná událost, ale zároveň bych e, chtěla zdůraznit, o čem tady hovoříme. Hovoříme tady o skutečných e, lidech a jejich skutečných problémech, skutečných dramatech, skutečných tragédiích. O tom tady píšeme zprávu. Teď e, se tady hovoří o používání bezprotních letounů jako zbraní. O tom budou, bude naše zpráva a my si musíme uvědomit, že k tomu by mělo být nějaké slyšení i po Skypeu hmm, je k dispozici tolik nových technologií. Přeci můžeme hovořit s lidmi v Jemenu, kteří eh, přišli o své eh, příbuzné, tomu se říká vedlejší eh, ztráty. Spojené státy americké kážou pořád eh, lidská práva a můžeme se tedy zeptat eh, lidí, kteří nám mohou eh, říci o tom, jak se tyto bezpilotní letouny podívali. ne proti, podí, používají ne proti terorismu, ale jednak naopak motivují terorismus. Takže používejme naše slyšení třeba k tomuto. Děkuji. A tím eh, jsme uzavřeli eh, postup pro nezapsané řečníky a já dám slovo ministru Kurkulasovi. Eh, Paní předsedající, dámy a pánové, děkuji vám za komentáře k tomuto důležitému tématu. Já bych zdůraznil toto. Za prvé, způsob, jakým se bude dále vyvíjet eh, politika v oblasti eh, bezpilotních letounů, eh, bude záviset na politických parametrech členských zemích, evropských institucích a našich voličích. To je první parametr, ale také na vývoji technologie a postojích průmyslu. Samozřejmě, že instituce, instituce mohou vést trhy, ale proces bude interaktivní. Čili je jasné, že trh pro bezpilotní letouny bude velký. Také, eh, jak pokračuje eh, práce eh, v Evropské unii, uvažuje se také, jak řídit tedy rozvoj ve smyslu Evropské obranné agentury. Eh, zatím ovšem nebylo rozhodnuto. A můžeme si připomenout kontext. Eh, můžeme se zaměřit na roli Evropy ve světě a na základě toho se rozhodnout, co je třeba. Chtěl bych také odkázat na nutnost dodržovat mezinárodní právo a zopakovat, e, že všechny ozbrojené konflikty musí probíhat v souladu e, s mezinárodním právem, to se musí týkat všech mezinárodních partnerů. A dále e, zde zazněl ten etický aspekt používání dronů, zejména v souvislosti s lidskými právy. Tady mohu vést příklad. S rozvojem technologie Samozřejmě budeme eh, také zkoumat kompatibilitu s těmito nástroji a samozřejmě také eh, legálnost jejich eh, využití. My se na to díváme tak, že používání těchto dronů musí být v souladu s mezinárodním právem. Děkuji. Získala jsem šest návrhů k usnesení k tomuto bodu. Debata nyní končí a mm, hlasování se odehraje zítra v poledních hodinách.